tím se eh, tento návrh eh, předá k projednání výboru Jury. A druhá poznámka, kterou chci uvést, je, že ze strany EPP a SAD těchto dvou frakcí se objevily eh, návrhy na jmenování členů výboru a delegací, konkrétně pan Breslav Borisov pro výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a paní Francesca Paruču pro výbor eh, Libe, občanské svobody a justici a pro výbor eh, Krym a pro delegaci eh, pro vztahy se zeměmi Šrek. Jsou výhrady proti těmto návrhům? Nejsou, tedy tato jmenování jsou potvrzená. Tak vzhledem k tomu, že e, v současné chvíli nemáme žádný bod na pořadu jednání a tím pádem odročuji schůzi až do 12.00, kdy budeme hlasovat.